Pan Pan předseda. Dobrý den, dámy a pánové. Prosím, zaujměte svá místa, zahajuji tímto schůzi. Zahajuji schůzi, kterou jsme přerušili 7. dubna. Protokol a schválené texty ze 7. dubna 2011 jsou k dispozici a táží se, zdali máte připomínky. Připomínky nejsou. Protokol je tudíž schválen. Několik poznámek z mé strany úvodem. Dnes slavíme Den Evropy. Dnešní ráno jsem strávil ve Florencii. Jak známo, tam se nachází Evropská univerzita a také tam proběhl Evropský festival a konference na téma Evropské unie. A setkal jsem se i se studenty Evropské univerzity. Dnes slavíme výročí Šumanova prohlášení, která byla mm, základem Evropské unie. Robert Schuman dobře věděl, že krize jsou od toho, aby byly překonávány a že představují i solidní základ budoucnosti. A proto dnešní den, 9. květen, je dobrým začátkem a dobrým eh, krokem mm, do budoucnosti a pracujeme pro budoucnost. Druhá poznámka z mé strany. Evropská unie je eh, od 3. Eh, května důležitou součástí Organizace národů a má tam mimořádný status. Členové Unie se budou eh, moci vyjadřovat k případným změnám předkládaným členskými státy. Jedná se o společně dosažený cíl ehm, Komise parlamentu a Rady Evropské unie. Náš hlas a naše eh, jednání musí být eh, společné, semknuté jednotné vystupování je mimořádně důležité právě v současné chvíli, protože se nacházíme v době, kde je nutno jednat. V severní Africe, Sýrii a Bahrajnu probíhají nové revolty a nepokoje. 17. května si připomeneme den eh, boje proti homofobii. Bohužel na celém světě jsou lidé pronásledováni a dokonce i zabíjení eh, kvůli eh, své sexuální orientaci. Ve smlouvách, v chartách základních lidských práv se Evropská unie zavazuje k vymícení homofobie. A poslední poznámka, Evropský parlament odsuzuje trest smrti uvalený na eh, eh, jednu osobu Izraelem v pásmu Gazy. Evropský parlament eh, je pro izraelsko-palestinské usmíření. A nyní k pořadu jednání. Pan Di Palestris. požádal při dvou příležitostech pan Ospenský o jedné příležitosti, pan Vadim Tudor eh, při jedné příležitosti požádali o e, parlamentní imunitu a e, tyto žádosti budou postoupeny e, příslušným výborům. A nyní se někdo hlásí s faktickou připomínkou? Ne, pane předsedo, já jsem vůbec nepochopil. Vůbec jsem nepochopil to. Slyšíte mě? Ano. Vůbec jsem nepochopil to, co jste právě řekl pan de Magistris požádal, aby využil imunity. Je to tak? Pochopil jsem to správně? Nebylo tomu dobře rozumět. Pan de Magistris je v mé zemi šampionem boje proti imunitě, tak si myslím, že zde byl problém s překladem, protože mně připadá nepravděpodobné, aby pan poslanec de Magistric požádal o imunitu. Asi jsem to špatně pochopil. Yeah.